z peněz daňových poplatníků. To je vaše chyba, takže vy eh, za to můžete, protože nejste sto naslouchat občanům a jejich potřebám tak a eh, z toho viníte populisty, no, ale to je proto, že vy nejste schopni reagovat na potřeby eh, lidí. A takže vy ale nejste sebekritičtí, vy si vymýšlíte různé ty komploty a podobně, takže hm, zde e, ale namísto toho, abyste e, reagovali na potřeby občanů a na potřeby a e, zájmy našich zemí. To je skutečně ostudné. Děkuji a nyní pan kolega Krasnodemský na jednu minutu. Děkuji, Děkuji. paní předsedkyně. My opět vedeme rozpravu o stejném tématu. Zdá se, že to je velice důležité téma. Nicméně, možná ta diskuse není zas tak úplně nezbytná. Mám dojem, že Evropský parlament se stal obětí teorie spiknutí, protože v případě všech voleb, které neodpovídají svým výsledkem představám velkých stran, tak se hovoří o vměšování. Přitom bychom se měli bát jiného vměšování, vměšování do demokratických procesů v Evropě, třeba ruské vlivy v německé straně SPD, v německé sociální demokracii a působení Gerharda Schrödera a Gazpromu. Potom také třeba ruský vliv na rakouskou FPE a pana Štracheho a také ruské vlivy na prezidenta Macrona. Toho jsme byli nedávno svědky, když jsme byli svědky jeho výroků také vůči časopisu Economist. To jsou také zásadní problémy, které by se měly někdy diskutovat. A nyní pan kolega Zaranechil, jsme dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já i blahopřeji paní komisařce ke znovu jmenování. Ano, je třeba si uvědomit, eh, že tedy měšování to je prostě plán a cíl sám o sobě. Cílem je oslabit naše demokratické systémy a potažmo Evropskou unii jako takovou. Jde o to oslabit demokratické systémy v Evropské unii a proto eh, v podstatě eh, to používají ti, kteří předtím také zničili Evropu. To znamená, jsou to nacionalisté a populisté. My žijeme v demokratické Evropské unii, ale kde eh, v podstatě lze poslouchat různé bizarní diskursy, jako třeba, že Angela Merkel je také externím elementem, který se vměšuje do Evropy a eh, podobně. Zde potom Eh, eh, ale je pravda, že Čína, Rusko, to je skutečně existenciální výzva pro nás. A potom eh, sociální sítě, infiltrace agentů, manipulace, falsifikace, financování různých těch fiktivních organizací a politických stran. Takže není to žádné tajemství přece, že v Evropě již jsme zjistili i činnost agentů, ruských agentů, špionů v různých zemích EU a hm, teď nakonec dokonce i ve Španělsku, což vedlo k tomu, že jsme zahájili vyšetřování o činnosti těchto agentů v Katalánsku. Tehdy se to týkalo nelegálního, nelegálního referenda nebo voleb v roce 2017. Je to vážná hrozba, která i dává nový význam Evropské komisi, protože to je strážce smluv a tedy i garant demokratické architektury v Evropě. Musíme tady jasně toto odsoudit, eh, zneužívání těchto prostředků a jasně musíme požadovat, aby všichni, tedy soukromé i veřejné subjekty, samozřejmě, aby se chovali zodpovědně při tom, jak reagují na tuto hrozbu. Děkuji, nyní pan Picula na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že máme toto téma opět na pořadu jednání. I přes ohledu na to, že iniciativa SD vytvořit zvláštní výbor byla nedávno zamítnuta protože při každých volbách zaznamenáváme tento problém. Poslední případ je z Velké Británie. Je nepřijatelné, aby digitální platformy bez kontroly pravdivosti toho, co publikují, prostě publikovali všechno, za co dostanou zaplaceno. A to je, je správné, že občané vyjadřují své obavy. A neměli bychom se omezovat jenom na bránění šíření eh, falešných zpráv, takzvaných fake news, ale měli bychom zvažovat také financování politických kampaní. Právě proto jsem volal opakovaně po eh, šetření tohoto problému ze strany komise, protože volby jsou základem demokratického procesu. Paní Gibson, na jednu minutu. Když zvažuji toto téma, mám pocit, že jsem zjistila, kdo je tím eh, nejhor, eh, nejzliš, největším zločincem eh, v, v detektivce. Vše vede ke Steve Bannonovi, který organizuje populistické hnutí a toto, ta, toto spiknutí je pravdivé, protože to vše vede Cambridge Analytica, eh, stroj na propagandu, který šíří eh, tyto eh, zvěsti lži. A to všechno je určeno k tomu, aby odradilo lidi od voleb. A toto zasahování nepochybně ovlivnilo také výsledek Um, referenda. Je to člověk, který tahá za nitky a jeho loutkami jsou Trump i Nigel Farage um, a i Boris Johnson. A takto se vedou peníze do kampaní a to není nějaká zápletka napínavého filmu, ale to je něco, co ovlivuje, ovlivňuje volby, ohrožuje naši svobodu a musí tomu být učiněna přítrž. Děkuji a nyní kolegyně Čaunc na jednu minutu. Děkuji. Dnes diskutujeme zasahování ze strany jiných států do našich demokracií. Téma, které, a to je velmi stupn, smutné, je aktuální u nás. My už máme dost dezinformací a lží. Musíme si uvědomit tři fakta a jednu otázku. Fakt číslo 1. 17.10. Eh, služby Spojeného království finalizovaly zprávu o obvinění ze zásahu Rusů do voleb Británii, konkrétně konkrétně v referendu 2016. To mělo být zveřejněno během deseti dnů podle předsedy parlamentního výboru. Unikla e, dřívější verze té zprávy a skutečně Rusové mohli ovlivnit výsledek referenda a také e, to souvisí s vyjednávání mezi Borisem Johnsonem, konzervativní stranou a ruskými dárci. A týž Boris Johnson si nechal tu zprávu pro sebe, odmítli e, zveřejnit podle normálních zvyklostí předseda výboru Dominik Rík eh, to, to odsoudil a e, zmiňoval, že výmluvy pro nezveřejnění e, nejsou odůvodněné. Co chce Boris Johnson skrývat? Nemusíte být Sherlock Holmes, abyste znali odpověď. Děkuji a nyní kolegyně Laport na minutu 30. Paní předsedkyně, milí kolegové, když řešíme otázku vnějších zásahů do voleb, tak je třeba tak systematicky se ukazuje na Rusko. To už je taková obsese a, a to je jako kdyby pořád existovala studená válka. Zde eh, se hovoří o vněšování do našich demokracií, ale kdo eh, odsoudil v rezoluci eh, Orbána, Viktora Orbána, no za to, že tedy řešil migranty. No Evropský parlament a tam Soros se snažil propagovat migraci a kdo ho podpořil? Evropská unie. A kdo byl tak tvrdý vůči mm, britské vládě při vyjednávání o Brexitu? Brexit. Ono opět Evropská unie. A kdo v roce 2015 vytvořil task force, která kontroluje pochybné informace na netu? No to i i zde je to opět Evropská unie, takže desinformace, o kterých tady mluvíme, v podstatě to jsou informace, které vám nezapadají, hodí se vám do krámu. A takže si kladu otázku, opět eh, je to vněšování a zde eh, i náš Evropský parlament vlastně vůbec přece není legitimní, aby diskutoval o tomto tématu. Děkuji. Děkuji vám. Dovoluji si upozornit řečníky, že se musí ještě tlumočit a eh, při tom vysokém tempu, které zde máte, říká předsedající. A nyní má slovo paní kolegyně Tomašič na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, děkuji. Měšování zahraničních cizích států do volebních procesů v Evropě, ať je to na úrovni evropské či národní, to není nic nového. Cizí mocnosti vždycky se snažili o politické vlivy v, Evropě. Mimo jiné i zde tedy. Takže i technologické procesy jim to lépe umožnily, ale cíle jsou stejné. Jde o to, abychom se sami chránili před těmito zahraničními vlivy, eh, které se snaží ovládnout naše politické procesy. To je v zájmu občanů, kteří jsou často cílem takové propagandy, s cílem je uvést v omyl. Také ale bychom si neměli dělat žádné iluze a Eh, vinit ostatní za naše neúspěchy. Ne, eh, protože zde demokratické instituce, pokud selhávají, tak je to jenom částečně kvůli té propagandě. Je to často kvůli špatné práci evropských politiků, kteří jsou na distanc od lidí. Děkuji. Paní Fitzgerald, na dvě minuty. Takže zde eh, to nejsou jenom desinformace, to je prostě skutečná krize v informacích, šíření desinformací eh, ovlivňuje naše politické systémy a i to ovlivňuje volby a demokracii. A zde eh, v prvním čtvrtletí 2019 2,9 miliard falešných zpráv bylo eh, šířeno a Um, ať jde o Brexit, až po volby Trumpa, ať jde po evropské, o evropské volby, prostě jsou to desinformační kampaně a fake news vzkvétají a slušní novináři trpí, eh, politici eh, Eh, jsou vystaveni médiím, které se tváří eh, cynicky, skepticky a mm, mm, prostě konsensus není eh, pravda a Ehm, fake news tedy eh, není fakt, takže je třeba uznat, že to jsou desinformace, je třeba jednat. Průzkum nám ukazuje, že 83% Evropanů bere fake news jako hrozbu pro demokracii, tedy je to velice naléhavá otázka a nedělat nic, to může ohrozit samotné základy naší demokracie. Musíme rychle i eh, mít možnost řešit lži na eh, sítích, a zde, e, e, protože nakonec nikdo není nalezen, kdo by byl odpovědný za takovou vlnu vždycky těchto zpráv a proto bez, e, kybernetická bezpečnost je tak důležitá, která i nám pomůže zabránit cizím vlivům a na to je třeba, aby všechny členské státy spolupracovaly zde bez faktů, bez faktů naši občané nemohou mít žádnou důvěru v naše instituce, včetně eh, této instituce. A takže v tomto funkčním období musíme zajistit, že náš politický systém eh, bude především si cenit hodnotu faktů a pravdy. Děkuji a nyní kolega López Aguilar na jednu minutu. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jurova. Komisařko Jourová,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 hodně dnes dopoledne, hodně z nás podpořilo při volbách vaši komisi, kde jste místo předsedkyně, protože máme mm, velká očekávání. Očekáváme eh, rozpočet, řádný rozpočet, sociální agendu, ale především očekáváme, že se budou lépe bránit evropské hodnoty a mm, právní stát, transparentnost, to je to, co máte v portfoliu. A zde opět tady vidíme různé ty epizody zasahování zasahování do volebních eh, procesů. Například teď je to vyšetřování ve Španělsku, které bylo zahájeno kvůli vměšování špionů, agentů eh, Ruska eh, do našich voleb. Ale to není jediná hrozba, protože i zde jsme viděli další protože to jsou eh, zprávy, které nahrávají nacionalismu a populistům zpátečnického charakteru. A to přece eh, mm, eh, ani je tedy nezbytné vytvořit takovou architekturu, takové, takové evropské spravodajství, abychom mohli mm, vyvracet tyto mm, zprávy, tyto fake news a takto bránit naši demokracii a naše hodnoty. Či? Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně na jednu minutu. Děkuji vám. Za postupem podle článku 7 je George Soros a lidé, kteří neakceptují to, že Maďarsko ne e, přijímá uprchlíku. My nechceme být evropskou kolonií. To jsou jenom příklady takové klasické dezinformace, která vychází ze z jádra Evropské unie. Trolley farmy, fake news, propaganda. Pokud jste si toho nevšimli, tak už jsme ve válce a jde o hodně. Bojujeme za pravdu, ne naše pravda, jejich pravda nebo kohokoliv pravda. Boj za objektivní fakta a náš zdravý rozum. A prohráváme. Žijeme v době, kdy fakta a fikce jsou propletené a jsou zde rozmlžené hranice mezi pravdou a propagandou. Musíme chránit základy naší demokracie, protože ta závisí na schopnosti hájit naše hodnoty a principy a právo na objektivní pravdu. EU je společenství sdílených hodnot a musí být v čele tohoto boje. Ale v souvislosti s Brexitem už jsme viděli, jak desinformace vede k desintegrace a historie už by se v tomto směru neměla opakovat. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan kolega Krá na jednu minutu. Děkuji vám. Já jsem vyrůstal v komunistické části Německa a ještě si vzpomínám na učebnice, kde se vysvětlovalo, že RIAS nebo Radio Free Europe se snaží podkopávat demokratické procesy socialismu. A nyní zjišťuji, že asi přicházím z budoucnosti, když zde poslouchám, co má za spekulanecké teorie paní Gibson nebo Španělé navrhují Evropskou spravodajskou službu, eh, tak aby vlastně skončila svoboda projevu a volná soutěž myšlenek. Lidé volí z politické strany, které se vám nelíbí, protože se jim nelíbí ta vaše politika. A lidé se proto informují i z objektivních, i zahraničních zdrojů zpráv, protože vidí, že veřejnoprávní rozhlas a televize, ty, které jsou blízké vládě, je neinformují dostatečně. Kdo ve veřejnoprávních médiích byl schopen vysvětlit, proč byl zvolen Trump nebo proč došlo k válce na východě Ukrajiny? Jsou tam samé spiklenecké teorie, ale žádné řádné analýzy. Kdo má starosti o demokracii, tak ten musí nastolit eh, soutěž myšlenek a poskytovatelů informací a ne se snažit umlčovat jiné názory. Děkuji. Děkuji a není pan kolega Čárnecký na jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Pierwsze wystąpienie po. E, Pani předsedkyně, toto je vaše První vystoupení po vašem zvolení, po schválení Evropské komise jsem pro vás hlasoval, po druhé eh, a přeji vám i vaší komisi hodně úspěchů. Měli bychom být otevření vůči, eh, pokud jde o diskuse o vnějších zásazích. Samozřejmě pro ty, kteří ji prohráli ve volbách, by bylo dobré zjistit, co bylo příčinou jejich selhání, jejich neúspěchu eh, a vysvětlovat je právě těmito vnějšími zásahy. Nemůžeme to však vnímat jednostranně. Pokud někdo tady říká, že s Ruskem není žádný problém, je tady jenom Steve a ne Vladimír Vladimirovič, tak židi v nějakém virtuálním světě je to Rusko, které zasahuje, ale mělo by být kritizováno. Paní předsedkyně, šanovní państwo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, žijeme v zajímavých, ale těžkých, složitých časech. Žijeme v časech, kdy k destabilizaci státu už do něj nemusíte vnikat eh, tanky nebo ponorkami. Ale v těchto zajímavých časech si musíme také uvědomit velkou zodpovědnost, která je v rukou politiků. Já sám jsem lékař a já jsem během svého studia zjistil, že třeba problémy analyzovat, abyste mohli udělat náležitou diagnózu, protože jde o bezpečnost našich dětí. Nejenom o naši bezpečnost, ale bezpečnost našich dětí je dnes našich rukou. A když si toto uvědomíme, že pro supervelmoci je důležité destabilizovat Evropu, musíme si uvědomit, že e, o to usilují a my tomu nesmíme otevírat dveře musíme se třeba podívat na Gerasimovou doktrínu, což byl šéf generálního štábu ruské armády. A tam bylo vlastně sedm bodů sepsaných, co je třeba udělat k destabilizaci státu, aniž byste museli použít jediný tank. A musíme si říct, zda se toto náhodou neděje v našich zemích. Za prvé, desintegrace společnosti. To znamená, společenské eh, skupiny jsou štvány proti sobě. Za druhé, Eh, umenšování významu elit, tak aby se snáze manipulovalo lidmi. Za třetí, desintegrace eh, státní zprávy zemí a útoky na ně. Možná se to děje i dnes, musíme si položit tuto otázku. Za čtvrté, centralizace moci. I zde si musíme položit náležitou otázku. Zda k takovéto centralizaci u nás nedochází. A potom je to také pozměňování dějin, hrdinů dějin a poslední bod je vlastně narušení, zrušení práva. Měli bychom si položit otázku, zda Gerasimov už eh, tedy neviděl úspěch, jak eh, destabilizovat země. Děkuji a nyní pan Zarinio okalos na jednu minutu. Demokracie je součástí naší DNA. Tvrdě jsme za ní bojovali a jsme globálním vzorem demokracie a možnosti volby v politice, ale teď před námi stojí další hrozby, nové hrozby, globální toky zpráv, včetně manipulovaných informací, změn kontextu, změn významu a bojujeme ve virtuálním prostoru, který neomezují klasické hranice. Právě proto jde o boj globální. Digitální gramotnost má zásadní význam, tedy sdílení našich hodnot přes evropskou digitální agendu je neodkladné. Potřebujeme etický kodex, tak abychom také ovlivnili mezinárodní partnerství a spolupráci. Evropskou demokracii musíme hájit a každý občan musí v této bitvě bojovat, jinak budeme oslabeni. Herr Tudoráke, Dragoš. Děkuji. A nyní pan Tudor. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci dnes hovořit o zodpovědnosti. Zodpovědnost těch, kteří například financují podkopávání demokracií. Hovořím o tom jasně. Jde o asymetrickou agresi. Rusko je za ní zodpovědné a my na to musíme politicky reagovat. Za druhé, Jde o zodpovědnost těch, v jejich gesci jsou technologie, které toto umožňují. Například etické kodexy pro velké online platformy nejsou dostačující. A uvidíme, jak se to v budoucnu bude měnit. Pokud požadujeme po těchto platformách větší transparentnost, znamená to také zodpovědnost. Třetí zodpovědnost se týká nás, evropských institucí pokud bereme hrozby pro demokracii vážně, tak potřebujeme i europoslance, kteří potom proti tomu budou postupovat. A to musíme zohlednit i přednání o novém rozpočtu. Děkuji. A nyní pan eh, Madison na jednu minutu. Děkuji vám. Pane předsedo, je to samozřejmě velice důležité téma a co se týče místního zasahování, tak samozřejmě to je také to je zásadní porušení svrchovanosti členského státu. Pro každý členský stát je důležité, aby především z hlediska kyberhrozeb vznikly odpovídající bezpečnostní postupy a politiky a aby byly v praxi implementovány. Nicméně eh, nesmíme eh, špatný výsledek voleb eh, vysvětlovat právě zásahy zvenčí. To dělá levice velice často, tvrdí to velmi často. A to nejenom podkopává evropskou demokracii, ale také podceňuje to inteligenci evropských voličů. Obdobně také platí to, že dopad na volby eh, může být také podceňován. Důležité je, že také pravicové strany neúměrně a nespravedlivě eh, bývají, tak, eh, bývají kritizovány právě a obvinovány z těchto jevů. Musím říci, že dezinformace musí být potírána hodnotami právního státu a demokracie. Madame Děkuji. A nyní má slovo pan Desire, paní Desire Šoforová. Pane předsedo, v této rozpravě tady nejde o to zabránit eh, představitelům cizí země, aby nevyjadřovali své preference nebo své vize. Třeba François Hollande například také komentoval prezid, budoucího prezidenta USA v roce 2016. Dokonce i Macron navrhl eh, Polákům, aby měli lepší, aby si zvolili lepší politiky. To bylo dost arrogantní. Takže cílem je, aby eh, političtí představitelé, aby si Eh, položili otázku, jaká je povaha těch použitých prostředků. Dnes některé velmoci pochopili, že, ví, že polovina Evropanů v podstatě je závislá na sociálních sítí a takže zneužívají to, zneužívají umělou inteligenci, algoritmy a podobně a Evropané na sítích bohužel potom více věří anonymům, kteří tam eh, třeba eh, šíří nenávist, pomluvy a podobně, než eh, že by věřili demokraticky zvoleným představitelům. Více než 50 tisíc eh, eh, rusofonních eh, poselství bylo na netu zveřejněno tedy v Anglii po, těsně po Brexitu s cílem destabilizovat Evropu. Takže nová Evropská komise a já jsem rád, že byla takto jmenována, tak by měla mít nějaký takový program, který bude detekovat, detekovat takovéto zprávy pocházející z těchto cizích států, tak aby bylo možné potom mm, vést občany na správnou cestu v době kampaní. Ano, samozřejmě tyto možnosti máme a role Evropské unie je, abychom byli více v ofenzivě a abychom mohli se postavit těm manipulátorům na jejich půdě. Takže Ehm, ti, kteří používají ehm, internet, tak přece oni nechtějí sloužit ruským zájmům či americkým zájmům, ne. A je třeba, abychom jako Anaret řekli, že totalitarismus to je právě, že neexistuje rozdíl mezi faktem a fikcí. A bohužel naivita Evropy to není fikce, takže buďme aspoň reakce schopní. Děkuji. Dank. Děkujeme. Paní Maria Grapiny. Děkuji, pane předsedo, blahopřeji, paní komisařko, že jste byla znovu jmenována. To není poprvé, když tady diskutujeme o tomto tématu. Od roku 2015 již Evropská unie deklaruje, že bude něco dělat s fake news a dezinformacemi a v, ve polovině zemí OECD e proběhly volby a e, tedy e, ve velké části údajně tam byly zaznamenány takovéto vlivy vměšování se online a evidentní flagrantní manipulace s informacemi, takže to je jasné. A demokracie Eh, to není jenom o právech, ale tady jde o to také přijmout legislativu. Na to máme i rezoluci Evropského parlamentu a komise by měla předložit konkrétní návrh a nenechat to na členských státech, protože mm, informace, desinformace neznají hranice. Je třeba bojovat proti fake news a proti těmto vlivům. Eh, no. Vážená paní kolegyně, děkujeme a Nyní má slovo Irina von Wiese. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko Jourová. Eh, hm, přesto aniž bychom věděli, že došlo k fake news v Británii při Brexitu, tak stejně eh, Spojené království nebylo schopno ochránit voliče před takovými to dezinformacemi online a to ukázalo, jak je Spojené království zranitelné eh, vůči těm, jako je Vladimir Putin či Donald Trump, kteří se snaží prosadit své vlastní zájmy, tedy oslabit EU. Potřebujeme nutně novelizovat naše volební zákony a zlepšit regulaci sociálních médií. Předchozí britská vláda tam měla plány, jak zlepšit transparentnost a jak tedy z, zatočit s tímto vněšováním se. Ale nic se stalo. Boris Johnson ten úplně opomněl, eh, že by snad demokracie potřebovala být chráněna stejně jako občané. Proč? Protože když se to bude prošetřovat, prověřovat, tak tady by mohly vzniknout nepohodlné otázky týkající se legálnosti Brexitu. A proto Johnson odmítá tedy uzavřít tu zprávu o vněšování se Ruska. Je to kvůli jeho lžím a kvůli Brexitu a on nechce dát Britům lepší budoucnost takovou, jakou si zaslouží. Paní Matilda Andrejet. I když tato diskuze eh, byla zahájena proto, abychom řekli to nejhorší na adresu Ruska, takže zde máme ještě další vměšování se, třeba Turecko. Turecko má evropské ambice, ale není vůbec přátelské. I zde například to, co dělá teď u Kypru, tak to jasně ukazuje, že se snaží narušit evropskou integritu, teritoriální integritu a zde i mají vlastně svoji pátou kolonu v Evropě. To bychom neměli akceptovat vůbec. Politické vměšování se je flagrantní. Například Německo se, eh, eh, se snažilo třeba na svém území zabránit tureckému ministrovi tam dělat kampaně, ale to mm, eh, kvůli diaspoře. A ono se tomu říkalo, že mm, by to mohlo ohrozit jejich demografii. A zde i mm, my máme ve Francii islámskou stranu, která se snaží v Evropě zavést, zavést svoje náboženství, které by bylo více jaksi eh, regulováno ze strany islamských sil. A Francie teď diskuse, diskutuje třeba o tom, že bychom měli zakázat eh, eh, šátek, závoj ve školách, tak Turecko toto odsuzuje a celá oficiálně protestuje a vlastně, mm, jak to vypadá, my bychom měli Turecku jasně říci, aby se staralo, samo staralo samo o sobě a sultán Erdogan přece by vůbec neměl páchnout do Evropy a to je třeba, abychom my mu jako naše instance připomínali. Merci. Děkuji. A nyní paní Izabel Děkuji, pane předsedo. Rozdíl mezi diktaturou a demokracií je právě eh, svoboda, právo na svobodu, to znamená zvolit své představitele a to je důležité pro občany. Jako Španělka já to dobře vím z vlastní zkušenosti. Nemůžeme zapomenout na to, že zde máme svobodné právo volit eh, a například v Baskicku, v Navaře, to jsme zažívali, kde jsme eh, léta museli prosazovat demokracii vůči vůči etě, teroristům, a která šířila teror právě proto, aby se více prosadila v politice, tak jak jim to vůbec náleželo. I pan Fernand Bareno, ten byl eh, odsouzen a teď se stal poslancem, europoslancem. Ano, zde máme co dočinění se novou externí hrozbou, která může narušit náš ambiciozní politický projekt, eh, volební procesy. Přece jsou Eh, nástrojem otevřené společnosti a ne populistů a eh, autoritářských režimů. Zde eh, například v Brexitu a fake news, to jsme zcela viděli, to bylo jasné, nebo třeba měšování se do voleb ve Francii, nebo dokonce i ve Španělsku, to bylo v té katalánské krizi 2017. Takže my jsme pod neustálými útoky, které útočí tedy na naše svobody, na, našu, na naši stabilitu a to je zcela evidentní. Jiné jsou ale méně viditelné, ale nejsou o to méně rušivé. Tyto útoky mají za cíl to tež, to znamená destabilizovat nás, rozdělit nás, zmást nás a oslabit. Takže je třeba, abychom se bránili a proto potřebujeme více prostředků, jak detekovat tyto zprávy. Je třeba mít společnou spravodajskou službu je třeba, abychom byli jednotnější, když se stav, postavíme našim nepřátelům. Potřebujeme instituce, které budou garantovat čistotu volebních procesů a musíme i působit ve školách, eh, dělat osvětu občanů. Pokud se nebudeme chránit, eh, tak eh, pokud potom budeme zcela devalvovat demokratickou hodnotu našich zemí a přijdeme o důvěryhodnost. Děkuji. A nyní Rafael Glucksmann. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Opět se setkáváme s rozpravou o zasahování jiných zemí do našich voleb. A je to samozřejmě problém našich kolegů v Anglii. A předtím to byl problém v Itálii a ono to neustále pokračuje. A co my s tím děláme? Můžeme říci, že Vladimír Putin manipuluje naším volebním systémem a pět let jsme tady připravovali jedno usnesení za druhým, ale co jsme skutečně vyřešili? My jsme nabídli možnost vytvoření specifického výboru, který by se, řeši, který by se věnoval právě boji proti těmto dezinformacím a zasahování. Ale přesto jste tuto komisi neschválili, neumožnili její vznik. A teď si eh, opět vy vyprávíme a komentujeme o tom, jak vnější vlivy zasahují. Proč eh, tedy nepřipravit takovou specifickou komisi, abychom demokracii chránili ne slovy, ale činy? Merci. Děkujeme. A nyní nám Milon. Frau Long. Paní Long? Uprostřed kampaně před volbami ve Spojeném království je potřeba být bdělý před zasahováním vnějších sil, protože jsme se dostatečně nepoučili se situace kolem referenda. Temné peníze, které tekly přes severní Irsko přímo do Británie a ještě je potřeba odhalit další podrobnosti. A bohužel ve Spojeném království zatím nevíme, jak zásadně zasahovali Rusové do naší politiky, protože eh, Boris Johnson odmítl zveřejnění zprávy. Způsob, jakým konzumujeme informace v digitálním věku, nás činí zranitelnými vůči propagandě a včetně zásahů ze zahraničí. Sociální média eh, v podstatě na, eh, eh, tady selhala, protože nedokáží rozlišit informace od dezinformace. A mm, neměli bychom je nechat nadále ničit mít a podkopávat demokracii. V Severním Jirsku se setkáváme stále s zastrašováním a podobně. My musíme i nadále chránit integritu naší demokracie. Děkuji vám. A nyní pan Stanislav Polčák na dvě minuty. Děkuji. Zasahování do našich demokracií a voleb je skutečně mimořádně závažné téma

A nyní se hlásí pan Čimoševič. Děkuji vám, pane předsedo. Jaký je rozdíl mezi nedávným vněšováním do demokratických postupů a vněšování se do domácí politiky jiných zemí, jak to známe již z historie? Nové technologie umožňují eh, vlastně kontaktovat miliony lidí, posílat jim fake news a různé komentáře, aniž by viděli, kdo je autorem. A to znamená, že ti, kdo tuto zprávu obdrží, nemají možnost nějakým způsobem nezávisle posoudit tyto zprávy. A ještě to bude horší, bohužel, a bude to brzy. Eh, umělá inteligence revoluce v této oblasti nám umožňuje takzvané vytváření deepfakeů a eh, voliči v demokratických zemích budou zcela dezorientováni, demokracie je ohrožena a měla by se bránit. Tento parlament má specifický mandát a zodpovědnost těchto ohledech. A mělo by mít i nové nástroje, aby mohlo tuto svoji roli náležitě vykonávat. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Uštrevičis. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegové, v Domě evropské historie je výstava, která začíná tím, že navštěvníkům ukazuje mýtus o únosu a svedení Evropy bílým bíkem. Obávám se, že dnešní Evropa Ba Evropská unie nyní čelí podobným pokusům. Ovšem místo okouzlujícího boha nás nyní obléhají internetoví trolové, kteří prostřednictvím moderních technologií nemusí ani překračovat fyzické hranice. Tito vetřelci podkopávají naše demokratické procesy a ohrožují naše hodnoty. Reakce je, musí být chápána jako společný boj za společnou budoucnost. U nás v Litvě občanská společnost eh, byli ti, kdo první poukázali na ruské dezinformace a začali posilovat eh, odolnost naší společnosti. Minulý měsíc Evropský parlament přijal usnesení o vnějším ovlivňování voleb. Je na čase, kolegové, abychom přikročili ke konkrétním krokům z tohoto usnesení. Děkuji. Děkuji vám, pán Milan Zver, na dvě minuty. my jsme pořád více propojeni a je dost pravděpodobné, že budeme stále obětí těch, kteří se snaží nás oslabit, zničit naši infrastrukturu a ovlivňovat i volby. Počet, množství počítačové kriminality roste a e, zde eh, cíle ne, nejsou pouze vlády, ale i eh, infrastruktura a dokonce i bezbraní jednotlivci jsou cílem. Útočníci eh, nejednají většinou osamoceně. Kybernetická válka znamená, že Eh, v podstatě mm, tito útočníci to jsou mm, počítačoví experti, a kteří šíří viry, které ty viry mohou eh, napáchat daleko více škod než třeba nějaký vojenský útok. Eh, Rusko vede mm, kybernetickou válku vůči EU, a protože se snaží diskreditovat naše hodnoty. Rušové se vměšovali do brexitové kampaně i do evropských voleb. i máme jasné dokumenty, které dokazují pokusy Putina eh, ovlivnit volby ve Spojených státech, ale mm, o Spojené státy se nebudu starat, protože oni tuto eh, hrozbu detekovali včas. Více mě leží na srdci Evropa. Já myslím, že e, jsme velice pozdě zareagovali se zabezpečením našich institucí a voleb. Hrozby rostou, jsou složitější, prosofistikovanější. Jsem rád, že paní van der Leyen je si vědoma tohoto problému. Dnes i zmínila, že agentura pro počítačovou bezpečnost bude koordinovat evropskou reakci. Já bych dal přednost takové jednotné reakci, ale aspoň i toto je krok před. Děkujeme. A nyní vystoupení paní Dobrev. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane eh, předsedo mm, v 21. století jsme několikrát zažili, že se eh, zneužívají různé demokratické nástroje a že eh, pokaždé tedy eh, mm, to skončilo tragicky. To bylo ve 20. století a dnes v 21. století jsou to útoky jiného typu. Jsou to útoky na svobodu slova například mm, na svobody v Evropě. Samozřejmě vidíme jasně, že Rusko se pokouší Eh, eh, destabilizovat Evropu, oslabit, protože jim vadí silná Evropa a Rusko eh, i používá pomoc extremistů, třeba ve Francii, v Itálii, v Rakousku a ve Spojeném království. A co mě nejvíce vadí, je, že i v Maďarsku, i moje vlastní vláda také se na tom podílí. Proto Evropa potřebuje silné nástroje a musí jednat odhodlaně. Děkuji a nyní pan Iaps. Já budu hovořit lotyšsky. Vážený pane předsedo, eh, vážená paní komisařko Jourová, pokud se chceme bránit dezinformacím a manipulacím, pak nestačí přijímat legislativu. Potřebujeme demokratické technologie, které budou efektivnější než prostředky, které používá Rusko nebo Čína, tak abychom nepřipouštěli podkopávání našich hodnot. Big fakes, které jsou vytvářeny pomocí umělé inteligence a jsou uplatňovány proti naší demokracii, to jsou prostředky našich protivníků a my proto potřebujeme ještě chytřejší technologie, které by chránily naše občany před těmito lživými kampaněmi. Potřebujeme ale investice, mimo jiné, do horizontu Europa, digitální Evropa a také obraný fond EU. Také je důležité podporovat kvalitní média a hajit pravdu. Děkuji. Děkuji, není pan Benvej Brando. Děkuji, pane předsedo. Pořád tady často eh, se opakují epizody vměšování se do vnitrostátních záležitostí našich zemí. Dlouhý eh, seznam Cambridge Analytica a eh, potom Front National, jejich pouta, potom v Rakousku také tady financování strany svobodných, takže i u nás Liga Mm, a nedávná zpráva ta se týká rozhodnutí Borise Johnsona zablokovat eh, vydání zprávy, která vyšetřo, o vyšetřování možného vměšování se Ruska ve Spojeném království. Je to naše povinnost bránit naše občany Evropskou unii proti těmto útokům. To je vlastně taková hybridní válka, jimž cílem je destabilizovat naši demokracii. Proto bychom měli mít zvláštní vyšetřovací komisi. <clears throat> to osvětlí jednou provždy. My již Eh, v říjnu jsme odsouhlasili jasně rezoluci, která říká, že potřebujeme nové nástroje. A kdo hlasoval proti? Liga, Liga mm, Farage a eh, Front National Marie Le Pen. Takže zase oni. Děkuji. A nyní paní Pagazal Tundua. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko Jourová, potřebujeme zvláštní komisi Eh, která bude vyšetřovat eh, eh, a mm, schromažďovat data tedy o vměšování se do demokracie v Evropě. Některá fakta. Naše země, tedy Katalánsko, také bylo obětí Ruska, které se snažilo vměšovat se. To nám potvrdí soudní vyšetřování. Potom i například to mm, další fakta, ruské finance ve eh, Španělsku, potom i v roce 2016, tedy eh, tehdy, tedy byly zveřejněny první zprávy o tom, že se vměšují do katalánského politického dění a navíc, co udělal eh, předseda katalánské vlády, takže ten se spojil s nimi a to vliv a v roce 2017 tam byly ovlivněny volby, takže tady to, když oslabuje takto Španělsko, tak to oslabuje celou Evropskou unii, celou naší demokracii. A tudíž, paní komisařko, musíme udělat maximální úsilí, abychom vytvořili zvláštní vyšetřovací komisi. Potřebujeme bránit naši demokracii. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně. A nyní se přihlásila paní Táňa Fajon. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Podle našeho usnesení EU úspěšně realizovala celou řadu opatření pro snížení zahraničního vlivu do evropských voleb v roce 2019. Já doporučuji, aby nová komise se s těmito příklady dobré praxe a účinnými technologiemi seznámila a nabídla je k dispozici na národní úrovni v jednotlivých členských státech, protože jenom v příštím roce nás čeká zhruba 10 takových voleb, tedy voleb eh, do parlamentu členských států. A samozřejmě dělají nám starosti to, co dělá Rusko, ale také mi dělá eh, ta rost, jak EU závisí na zahraničním softwaru a na zahraničních technologiích. Musíme financovat především rozvoj našich vlastních prostředků pro ochranu v tomto směru, pokud chceme odolávat těmto útokům. A také apeluji na systematickou osvětu a vzdělávání o významu veřejnoprávních médií a odpovědné žurnalistiky. Děkuji. Já Šimečka. Děkujeme, nyní má slovo pan Šimečka. Děkuji vám. Budu hovořit slovensky. Asi není třeba říkat, že svobodné a spravedlivé volby jsou základ demokratického procesu a problém, když jsou manipulované ze zahraničí, tak to spochybňuje legitimu tu vlád, parlamentů i všechna učiněná rozhodnutí. A nemyslím zde jenom manipulace v online prostoru, fake news, dezinformace, ale třeba i financování politických stran a mm, kampaní ze zahraničí. Známe tyto případy v souvislosti s brexitovým referendem i vnitrostátními volbami. A je třeba posilnit nástroje, jako je Stratcom East nebo Early Warning Mechanism, investovat do kybernetické bezpečnosti a přitom neohrožovat ty hodnoty, které chceme chránit. Cokoliv uděláme, musíme udělat společně protože útok na demokratické volby v jedné zemi znamená i útok na demokracii v celé Evropské unii. Děkuji. Děkujeme vám. A nyní pan kolega, kolega Majorino. Grazie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dnes si dobře připomínáme, že je třeba mít eh, solidní demokracii, vyzrálou demokracii, což je předpoklad pro důstojný život občanů a pro mír. Solidní, eh, dospělá demokracie, která by neměla být křehká, eh, kvůli útokům různého typu v dezinformačních kampaních, eh, to, mm, tam jsme to viděli, jak je velice nebezpečný vnější vliv a to se může ještě zintenzivnit a zmnožit eh, vměšování se, které je ku prospěchu sil, které sledují jednoduchý cíl. To znamená rozbít Evropu, náš společný dům. Evropa musí reagovat a máme zde celou řadu šedých zón. Třeba velice ostudné chování Matia Salviniho, našeho ministra vnitra, který i měl tu, který se snažil tedy i navázat velice úzké vztahy s Ruskem a dokonce to i veřejně deklaroval. Děkuji. No. Děkuji a poslední z poslanců je pan Kovařík Ondřej. Thank you, chair. Uh, Madam Vice President, First. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní místo předsedkyně, blahopřeji vám ke jmenování a přeji hodně úspěchu vaší funkci. Demokracie jsou křehké, někteří z nás to vědí lépe než ostatní. Nedávné 30. výročí sametové revoluce nám tuto skutečnost opět připomnělo. Musíme být bdělí vůči zahraničnímu zasahování, která ohrožuje eh, základ naší společnosti vole svobodné volby. Musíme také sledovat možnost eh, jak se bránit proti vnějšímu zasahování do našeho fungování. E, toto by mělo být právě, demokratické volby měly být také obranou proti takovým zásahům, ale zároveň musíme nalézt rovnováhu mezi cílenou akcí a ochranou demokracie. Úřady nemohou pracovat e, s osamoceně právě online se objevuje řada případů tohoto zasahování, proto je důležité jednat proti dezinformacím. Musíme jednat, aby abychom zvýšili důvěru v naše demokracie, ale také v online platformy jako takové. Děkujeme vám. A na konci této rozpravy si dovoluji poblahopřát srdečně znovu zvolené paní komisařce a tímto jí uděluji slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážený poslanci. Vaše slova blahopřání poukazují na to, jak se musím chovat zodpovědně, zvláště v souvislosti s tímto tématem, protože rozprava ukázala, že to je velice silné, a existenčně zásadní politické téma pro Evropskou unii. Jsme totiž obklopeni aktéry. Jejich doktrína ve vztahu k Evropě zní čím hůře, tím lépe. A další doktrína, která se zní Sto tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. To známe z minulosti. Zvláště eh, my eh, z bývalých komunistických zemí a já jsem polovinu svého života strávila v takovéto zemi, kde vám vymývali eh, mozek každodenní propagandou vyráběnou v Kremlu a proto jsem Eh, šťastná, že mohu pracovat právě na těchto tématech, protože souvisí také s ruskou propagandou, která je šířena v Evropské unii. Nemůžeme osočovat pouze externí aktéry. Máme také naše vlastní, velice tvrdě pracující a schopné producenty uvnitř EU. Musíme si tedy vyjasnit, kdo proti nám stojí. A také se poučujeme. Poučujeme se z událostí minulosti, zmiňovali jste různé volby v nedávné době a my se snažíme z toho poučit a jasně říkáme, že nebudeme pasivní, že budeme pokračovat v započatém díle. To znamená, že posílíme akční plán proti dezinformacím, také zaktualizujeme eh, úsilí a veškeré kroky v souvislosti s volbami a budeme nadále spolupracovat s volební sítí a s platformami, které se hlásí k etickému kodexu proti desinformacím. Čeká nás mnoho práce a rozprava, myslím, také ukázala, kde ještě panují nedostatky pracujeme a budeme nadále pracovat proti nelegálnímu obsahu. Existuje nelegální obsah, který eh, považujeme za nelegální z hlediska eh, trestního práva, to je například dětská pornografie, teroristické obsahy a nebo eh, nelegální šíření nenávistných projevů prostřednictvím online síti. A mm, myslím si, že co je zakázáno offline, musí být zakázáno i online a eh, musí nastat také potrestání v online světě. Diskutovala jsem s řadou policistů, státních zástupců, vyšetřovatelů, kteří musí řešit tyto případy, které byly zjištěny a je to jasně nelegální online obsah. Samozřejmě vněšování do voleb to je těžké. Nemůžeme říci, že je něco nelegální obsah, protože lži vždy existovaly a vždy e, to bylo chápáno jako něco, co není z hlediska trestního práva zakázáno. Nicméně si musíme přiznat, že tento druh lží a dezinformací může být dosti nebezpečný. A proto postupujeme proti těmto dezinformacím v rámci potírání hybridních hrozeb protože i toto souvisí s naší bezpečností. Pracujeme s definicí dezinformací, kterou potřebujeme mít takovou, aby byla zacílená, abychom se zacílovali i v naší pozornosti. A je to dezinformace, která je značně falešná nebo zavádějící, která je šířená s, za účelem ekonomického zisku a nebo zmatení veřejnosti a e, za účelem vlastně působení veřejné škody. My nebojujeme proti názorům, my bojujeme proti e, lžím, které jsou prokázány, co by lživé. A ti, kterým můžeme stavět informace.